Vážení kolegové, můžeme prosím začít. Dobré odpoledne. Vítám všechny i naše hosty. S nimiž se těšíme na tuto zajímavou debatu o roli veřejných knihoven. Budeme pokračovat, ale ještě předtím bych ráda řekla něco na úvod. A budu teď pokračovat italsky. Můžete si nasadit sluchátka. Je všeho nejdříve vím, že někteří kolegové možná jsou ještě na cestě, ale my už musíme začít. Ráda bych vám řekla jen pár slov. Myslím si, že tím reaguji na pocity mnohých z vás, Všichni jsme tento týden byli velmi zasaženi tou tragickou ztrátou, zabitím mladé ženy, britské poslankyně Joe Cox, která byla brutálně zavražděna v Londýně, když vykonávala svou práci ve svém volebním okrsku. Myslím si, že smrt této mladé ženy otřásla všemi bez ohledu na politickou příslušnost, protože především je tady ona jako člověk, jako matka, má dvě děti ve věku pět a tři roky. Teď by měla narozeniny ve středu 42 let, také pracovala jako dobrovolnice v rámci Oxfam, hájila ženská práva, lidská práva, práva uprchlíků, bojovala za solidární Evropu a byla to také osoba, která měla velmi silné hodnoty. A myslím si, že to je věc, kterou všichni v této fázi, v této obtížné fázi života Evropské unie potřebujeme. Musím vám říci, že mně přijde opravdu spravedlivé ji tady připomenout, protože je to osoba, která zaplatila svým životem za to, že nahlas řekla to, co si myslí a navíc vykonávala tuto šlechetnou práci, práci političky, práci poslankyně. A teď minuta ticha. Grazie. Děkuji. Takže teď velmi stručně bych přistoupila ke schválení pořadu jednání. Pokud nemáte námitky, tak přistoupíme k následujícímu bodu. Schvalujeme tedy pozměněný pořad jednání v pořádku a pak zde máme zápis zasedání 25. a 26. dubna. To máte v dokumentech z 18. a 19. dubna. V tom zápise byla chybečka, tam jsme to museli ještě doplnit eh, a bude to tedy přiloženo v materiálech na červencovou schůzi. Pokud nemáte žádné připomínky k zápisům z 25. a 26. dubna, tak eh, bude tento bod považován za schválený. Ráda bych eh, řekla, že dnes bude tlumočeno do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, finštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, slovenštiny, bulharštiny a rumunštiny. Naše zasedání je webstreamováno, takže jsme zcela tedy otevřeni. A pak zde máme rozhodnutí koordinátoru z 30. května. Všechno vám to bylo 30. května odesláno a bylo to 3. června schváleno, protože zde nebyly žádné připomínky. A teď jsme se dostali k tomu našemu velmi zajímavému slyšení. Mnozí z vás si ho opravdu přáli, protože dnes hovořit o přístupu ke kultuře, o kulturních právech, o alfabetizaci, ale také o nové roli, kterou dnes veřejné knihovny sehrávají všude v Evropě, v Evropské unii. Máme zde i velmi zajímavé akce na podporu veřejných knihoven. My jsme se toho také účastnili jako výbor pro kulturu. A je to tedy úloha, nad kterou se musíme zamyslet. Myslím, že dnes se mění také s ohledem na digitalizaci role veřejných knihoven, ale fungují také jako pojítka, jako kulturní pojítka. a místa výměny. Musíme si uvědomit, jak se změnila, změnila role knihoven, veřejných knihoven, před jakými výzvami dnes stojí. Máme zde odborníky, kterým děkuji za to, že mezi nás přišli a postupně vás představím. Nejdříve paní Barbara Lison, která je ředitelkou eh, městské knihovny v Brémách a, eh, a pracuje jak na německé úrovni, tak i na celoevropské úrovni. S organizacemi profesních knihovníků a ve své prezentaci se zaměří na to, jak mohou knihovny sehrát roli ve společnosti v 21. století a jakou roli mohou sehrát v měnícím se světě. Pak eh, Frank Huismans, který je profesorem eh, na knihovně, na, ve vědecké knihovně na univerzitě v Amsterdamu a tam bude hovořit o tom, jak knihovny přispívají k informacím. Budeme také hovořit eh, o schopnostech, eh, které se dnes vyvíjejí, na kterých se tedy pracuje, aby bylo možno interpretovat informace, které jsou často k dispozici. A potom profesor Dan Mount, který je autorem několika zajímavých zpráv, které souvisí eh, s e-lendingem, což je tedy velká otázka dnes, velké téma, digitální výpůjčky. A ten bude hovořit o tom, jakým způsobem eh, se využívají nové platformy, elektronické knihy a tak dále, a také jakým způsobem eh, knihovny dávají čtenářům a uživatelům k dispozici své materiály, jak v Evropě, tak i v Severní Americe. Takže vidíte, že je to velmi eh, zajímavé panorama. A hned dám slovo paní Barbaře Lison, aby vystoupila na našem slyšení. All together. Thank you very much for... Děkuji, dobrý den. Velice děkuji za to, že jste mě přizvali na vaše slyšení, abych mohla pohovořit o veřejných eh, knihovnách a o jejich úloze ve 21. století. Musím se trošku zvyknout na tento program. Takže zde je struktura mé prezentace. Je to jednak struktura, ale jednak jsou to i určitá sdělení, určité Eh, určitá hesla. Proč se, domluv, proč se domníváme, že podle našeho názoru jsou veřejné knihovny důležité i v dnešní digitální sféře a jak mohou také ještě více um, ukázat svou, svůj význam? Podívejme se tedy na historii práci, práce veřejných knihoven. Veřejné knihovny patří mezi veřejné orgány, takže se musíme podívat i na situaci veřejných orgánů, místních orgánů. Místní orgány eh, mají eh, problémy s rizikem ekonomických a sociálních nerovností. Občas je tam tedy opravdu takové riziko, které místní orgány musí řešit. Snaží se tedy organizovat sociální život svých občanů. Dochází k transformaci pracovních pracovišť a pracovních míst. Také je zde také digitální společnost, která vytváří vlastně nový druh společnosti, co, což se vlastně musí určitým způsobem propojit s občanskou společností navzájem. A jeden z kolegů to také porovnával a řekl, že vynález knih tisku panem Gutenbergem vlastně bylo eh, úplně zanedbatelné proti té obrovské změně kníž dochází nyní. Takže veřejné knihovny jsou důležité pro vzdělávání, pro učení Mm, je také důležité si uvědomit, že jaké nástroje máme k tomu, abychom vyvíjeli jejich úlohu. Nyní se můžeme podívat na to, jak veřejné knihovny na to reagují. Jejich eh, služby se stále více dostávají do hledáčku pozornosti politiků. Politikové spochybňují jejich služby, nerozumí, nerozumějí jejich službám. Často se mě třeba ptají, proč jsou vlastně veřejné knihovny tak důležité, vždyť máme internet. A pak tam jsou ještě samozřejmě finanční omezení rozpočtů místních orgánů, rozpočtové škrty. No a tím, že veřejné knihovny jsou také určitý určitá služba dobrovolnosti, tak to také většinou dopadá na ty veřejné knihovny. Také dochází i k poklesu výpůjček, ale myslím si, že to je spíše určitý, určitý problém statistiky nebo se statistikou, k tomu se ještě dostanu. Eh, lidé samozřejmě stále více žádají digitální služby a veřejné služby musí reagovat na tyto výzvy, aby více nabízely i digitální služby. Zároveň a, a také kvůli tomu, aby i nadále eh, byly eh, knihovní nebo knihovnické služby zajímavé pro občany. Takže jaké, také říkáme, že veřejné knihovny jsou důležité pro znalosti a pro inkluzi. Přispívají totiž k podporování vzdělávání a dovedností. A to z toho důvodu, že knihovny mají e, různé možnosti, které třeba nemají školy. Knihovny mohou jaksi doprovázet e, ty lidi vlastně během celého toho období, kdy se učí, což může být celý život. Dobrá veřejná knihovna může být eh, takový jakýsi třetí prostor po škole, po domu, po pracovišti. Někdo dokonce tomu říká, že to je vlastně takový druhý obývák. To znamená, v knihovně můžete najít tichý koutek, kde se cítíte dobře. A veřejné knihovny samozřejmě působí také jako uh, učící nebo učební centra pro ne- neformální a informální učení. Zde jsou e, statistiky z programu Veřejné knihovny 2020. V Evropské unii existuje 65 tisíc veřejných knihoven a každý rok je navštíví 100 milionů lidí. A jsou to většinou pravidelní čtenáři, nikoli pouze lidé, kteří tam um, zavítají pouze někdy. Takže to celkové číslo všech návštěvníků knihovny bude zřejmě ještě vyšší. Um, také je tam uh, určitá statistika, která se týká dopadu knihoven třeba na z, pracovní um, dovednosti nebo na to, aby si lidé mohli zlepšit své pracovní vyhlídky. A myslím si, že i ta čísla činí poměrně dobrý dojem. Zde vidíme také schopnost posilovat dovednosti ze strany veřejných knihoven a také i to, že mohou přispívat ke zlepšení pracovní kvalifikace. Ještě mám tady pár fotek, takových vizuálních argumentů. Fotografie ukazují různé úlohy veřejných knihoven, takže někdo se tam, na jednom obrázku se někdo učí, Mm, na jednom obrázku vidíme vlastně mm, bývalé uprchlíky, e, pak jsou tam fotografie, kde mm, lidé čtou, kde používají i určitá digitální zařízení. A pak je tam vlastně také určitá část nebo určitá fotografie, kde je zkrátka e, člověk s knihou v ruce, což je i, i tak zůstává vlastně nejsilnější úloha knihoven. Veřejné knihovny však dnes se zdaleka už nenabízejí pouze možnost vypůjčit si knihy, protože mnoho, knih, mnoho knihoven pochopilo, že kromě toho, že mohou půjčovat knihy a další média, mohou také nabízet různá inovativní služby, aby také uspokojily různé požadavky veřejnosti, které taky jsou, eh, jdou ruku v ruce s vývojem společnosti. Teď mi tady vypadly nějaké obrázky ještě tam měly být nějaké další fotografie na tom snímku. Takže kdyby tam tedy bývaly, byly ty obrázky, <laughs> tak tedy by, měla tam být fotografie dětí, které se čtou, které si čtou něco na iPadu um, a také tam měl být, měla tam být nějaká další fotografie, kdy vlastně knihovníci pomáhají dětem s výukou. Omlouvám se, že ty obrázky asi možná technic, technických důvodů tam vypadly. Eh, knihovny mají také velkou, velký um, úkol. Jsou to vlastně taková, je to takové nízkoprahové středisko. Um, když chcete jít do knihovny, tak často třeba ani nemusíte mít legitimaci nebo nemusíte ukazovat občankům. Stačí vám, když tedy máte tu um, knihovní uh, legitimaci, Ehm, návštěva knihovny je všude zdarma. Pokud si chcete půjčovat knihy, tak možná někde se tedy platí, bývá, platí se poplatky, ale většinou jsou ty poplatky nízké a některé jsou, vlastně jsou tam různé slevy a většinou třeba pro děti to bývá úplně zdarma, takže opravdu můžeme říci, že to je takový nízkonákladový, nízkonákladová služba pro občany. Ehm, z toho důvodu také veřejné knihovny mohou působit i pro inkluzi, už také v tom mají dlouhou tradici. V 50. letech eh, se vlastně v Německu začaly eh, na základě amerických a anglických zkušeností mm, využívat knihovny a v současnosti stojíme před výzvami, které souvisí s uprchlíky, kteří přicházejí do Evropy. A v tomto kontextu hrajou nebo mohou veřejné knihovny hrát velkou roli, protože to je právě takové eh, nízkoprahové místo, knihovny také často na sebe berou tento úkol a mm, připravují třeba speciální služby pro uprchlíky. Tak to jsou, to jsou další fotografie, pochází z mé knihovny v Brémách. Vidíme zde děti, které mají, vlastně jejich rodiče byli migranti. Pak mm, tam také vidíme, že s dětmi mluví knihovnice, ukazuje jim specializované knihy, specializované jazykové učebnice, které jim mají na pomoci naučit se Němčinu, aby se integrovali do společnosti. V mnoha knihovnách máme počítače, takže na internetu můžete číst více než 2000 různých novin, takže ti lidé třeba mohou číst i noviny ze své vlastní země. A navíc vlastně ta knihovna nabízí i určité místo třeba ke studiu, protože často ta místa, kde jsou ubytovaná, tam třeba nemají tolik prostoru. Mm, někdo říká, že knihovny jsou příliš nákladné a jaké jsou vlastně finanční výsledky nebo výstupy knihoven. Mm, jak na tuto otázku odpovědět? Existuje mnoho mm, nebo několik metod. Já vás seznámím s jednou metodou. Pochází z veřejné knihovny z Toronto tam brali v úvahu přímé náklady a potom tedy přímé a nepřímé, hmotné a nehmotné přínosy. Je to vlastně takový model, tam vložíte, není to tedy takový eh, model, který lze, který je podrobný, je to spíše takové pouze obecné, ale ukazuje se, že za každý dolar, který se investuje v knihovně, nakonec přinese ekonomický přínos ve výši 6 dolarů. Tyto výsledky jsou třeba i v Austrálii, e, v USA, třeba tam byl průzkum na Floridě. Mm, opravdu ta metoda není úplně sofistikovaná, ale opravdu se ukazuje obecně, že když do toho investujete to jeden, ten jeden dolar, tak nakonec ty celkové přínosy jsou mnohem vyšší než ty původní náklady. Jaké jsou tedy ty hlavní úkoly knihoven? Mají slo, jsou, je to vlastně specializovaná infrastruktura pro vzdělávání, pro školení, pro učení. Také je pravda, že ty knihovny už existují, nemusí je někdo stavět, není nutné. Já vždycky apeluji na politiky, aby právě knihovny jako už stávající infrastrukturu využily. Veřejné knihovny také posilují spolupráci. Pokud mm, knihovny vlastně jsou do určité míry i nucené nebo jaksi motivované k tomu, aby spolupracovaly s dalšími institucemi. Třeba my spolupracujeme téměř se všemi školami v Brémách a to samozřejmě také pak ještě zvyšuje náš mm, dopad, než kdybychom pouze seděli všichni v té budově té knihovny. Takže i to je něco, co zlepšuje naše působení. V mnoha zemích Evropy mm, lidé přemýšlejí, jak je to tedy s těmi knihovny, eh, přemýšlejí, co s nimi. Například v Nizozemsku už existuje určitá strategie o knihovnách pro budoucnost. Myslím si, že taková asi nejdůležitější informace, kterou jsem chtěla potrhnout, je to, že knihovny mají e, možnost, aby se v budoucnu staly určitými komunitními lídry. No a pak je zde ještě otázka venkova a malých měst. Víte, že tam je mnoho lidí, lidé odcházejí z venkova, je tam nezaměstnanost, není tam žádný kulturní život. A někdy je to tak, že veřejná knihovna je tam jediné místo kultury. A někdy se třeba používají ty takzvané bibliobusy, ale je tedy lepší, když je tam alespoň nějaká ta veřejná knihovna. Pak vám ještě dám příklad z Rumunska. Tam existuje jeden projekt, který se nazývá Biblionet Apia Collaboration. Um, zafinancovalo ho také nadace Bela Gatese. Usiluje se tam uh, o větší propojení. Třeba knihovna může pomáhat zemědělcům jak vlastně lépe prodávat své zboží. Tak asi vás to překvapilo, nakonec tedy tento projekt eh, tedy byl úspěšný. No a pak ještě taková poslední informace. Eh, knihovny mm, by se mohly vlastně stát eh, takovým dobrým místem i pro města. Mm, ty knihovny navštěvují lidi a vlastně je tam mnohem víc návštěvníků než třeba na jiných místech. Takže vlastně to místo, kde stojí knihovna, mm, přitahuje mnoho návštěvníků. A nejenom tedy ta knihovna, ale i to okolí. Souvisí to tedy i s různými projekty mm, urbanismu. To je vlastně ten poslední snímek. Dám vám jeden takový speciální příklad. Je to londýnská knihovna, která se nazývá Idea Store je to v takové tedy, eh, nebo původně tam byla taková už schátralá veřejná knihovna, a eh, město se ptalo lidí, jak vlastně by si představovali novou knihovnu a ta knihovna pak byla vystavěná podle přání lidí. Tu knihovnu umístili na hlavní ulici a opravdu se to stalo takovým výrazným bodem celé té městské čtvrti. Stejně tak to bylo třeba v Německu, tam byla postavena jedna knihovna na nějakém starém nádraží. Takže je to velice důležité i pro tu městskou část. Eh, pokud eh, třeba v Německu kdykoliv se třeba v novinách objeví nějaký článek o tom, jak je důležité číst, jak je důležité posilovat mediální gramotnost, tak tam vždycky ty noviny dají fotografii jedné z této, této knihovny německé. Eh, štutgardské. No a pak ještě poslední příklad, ten je z Evropy. Je to knihovna, která byla otevřena nedávno, na podzim 2015 v Dánsku, v Arhusu. Je to vlastně eh, bývalý přístav, nebo starý přístav. Politikové chtěli vytvořit nějakou budovu, která propojí eh, tu, to, to město s touto schátralou čtvrtí, takže se rozhodli postavit tam moderní knihovnu. Ještě předposlední snímek, zde jsou naše doporučení. Já doufám, že se mi podařilo ukázat vám eh, význam knihoven jak pro společnost, tak i pro jednotlivce. Ale naše práce by mohla být ještě lepší a efektivnější, pokud bychom měli lepší politickou podporu. Doufáme, že tato doporučení která zde zazní i na evropské úrovni, nám dají lepší podporu třeba v legislativě nebo třeba možnost různých projektů. Je důležité, aby tyto myšlenky o knihovnách se šířily. Děkuji za pozornost. Děkuji za tuto velmi, velmi zajímavou zprávu, kde se hovoří také o transformaci sociální funkce knihoven někde fungují jako kotva, taková spojnice mezi městem a venkovem. Já počítám s tím, že kolegové pak k tomu budou mít ještě nějaké dotazy. A teď dávám slovo Franku Hojzmancovi, který je profesorem na univerzitě eh, v Amsterdamu, který bude hovořit eh, o knihovnách ze své pozice. Dobré odpoledne. Když dovolíte, já vám představím takový stručný přehled o tom, čemu se říká eh, propagace médií a informační gramotnosti v knihovnách. Nejprve tedy ten koncept, co to je informační gramotnost, pak se podíváme na to, co dělají Eh, veřejné knihovny, nebo co, co dělali v oblasti eh, této gramotnosti. Pak se podíváme na politický přístup eh, k této věci, zejména z hlediska mezinárodních organizací. Potom se podíváme na to, co víme o efektivitě, o účinnosti vzdělávání v oblasti informační gramotnosti a pak se podíváme na doporučení. Takže co to je mediální a informační gramotnost. Eh, já mám kliku, já tady v té prezentaci žádné fotky nemám, takže mi ani nic nezmizelo. Mediální gramotnost, eh, takto definicí je mnoho. V zásadě můžete říci, že to je schopnost kriticky vnímat média a jejich obsah. Takže jde o víc než jen o digitální dovednosti, než eh, jen o toto, jde o kritický přístup, takže jde o znalosti o médiích, dovednosti, přístup a také určitý etický postoj vůči médiím a informacím v nich. Pak informační gramotnost, to je další koncept, eh, opět s historickou perspektivou. Tady jde o dvě věci. Jednak rozpoznání toho, že potřebujete více informací v běžném životě a za druhé pokud jste si to uvědomili, že tedy že potřebujete informace, takže umíte najít, zhodnotit a využít pro vaše osobní účely, jakožto občan, jako člověk, jako lidská bytost. Tak, tyto dva koncepty, mediální a informační gramotnost, pochází z dvou různých zdrojů. Protože info, informační gramotnost pochází z knihovnictví a mediální gramotnost pochází od učitelů. Takže rozdíly zde jsou, ale za poslední léta se ty dva koncepty jaksi směšují dohromady. A to, myslím, e, do značné míry souvisí s tím, že mediální a informační infrastruktura se také jaksi fúzuje v tom novém digitálním prostředí, to znamená digitalizace informací, to všechno znamená, že, se, že to e, jde ruku v ruce. Veřejné knihovny propagovaly informační gramotnost od 70. let dál dělají nejen to, že pomáhají lidem, kteří se chtějí vzdělávat, ale pomáhají také učitelům, vzdělavatelům nacházet a zhodnocovat informační zdroje. Nechci tvrdit, že učitelé vědí všechno. To není pravda. Možná si myslíte, že eh, učitelé nemají potřebu se dále vzdělávat, no ale jakmile se učitel setká s knihovníkem, tak si uvědomí, že to tak není. Takže hodnotí se zdroje informací. To dělám třeba já společně s školními knihovnami. Já tady mám hovořit o veřejných knihovnách, ale myslím si, že musíme také říci, že i školní knihovny odvádí obrovský kus práce v této oblasti. A potom, jak si z časově nového hlediska, tedy od poloviny 90. let a stále více v posledních letech, Veřejné knihovny také pomáhají lidem získávat eh, počítačové digitální dovednosti. Nejen, eh, nejen u dětí, ale také u dospělých. Zejména u starších dospělých. Ti velice často tyto programy využívají. Mediální gramotnost a celá ta diskuse na toto téma má takové dva prameny. Jednak jde o ochranu a to je velice prominentní téma v politických diskusích. Jak chránit lidi před potenciálně škodlivými dopady médií, ale pak je tady ta funkce, jak si řekněme, empowermentu, to znamená stimulování lidí k tomu, aby tyto zdroje informací využívali, aby využívali sociální média, aby propagovali své vlastní cíle. A zde veřejné knihovny působí hlavně v té druhé součásti celé věci. To je velice důležité, protože schopnost kriticky zvažovat média spíš než se pouze chránit před jejich vlivem je velice zásadní. Veřejné knihovny dále tradičně byly uzly přístupu k informacím, ale v současné době stále více se vyvíjejí v určitá, řekněme, centra sdílení informací. Takže nejde pouze o to, že vám knihovník pomáhá najít informace a mediální zdroje, ale knihovník také lidem pomáhá kontaktovat jeden druhého. A velice často se knihovník od lidí v rámci společenství také učí. Třeba je e, požádá, aby mu pomohli s jeho prací, nebo aby třeba uspořádali nějaký kurz o počítačové gramotnosti. Jak se to děje? No například tím, že třeba se pořádají různé takzvané mediální laboratoře, kde lidé si poprvé mohou vyzkoušet eh, různé nové technické eh, různá nová technická zařízení, eh, iPady nebo software, mohou natáčet vlastní videa nebo Vimea takzvaná. A pak se pořádají různé takzvané makerspaces, což je taková nadstavba, tedy že se učíte nejen čtením, ale i jaksi děláním. To je takový ten koncept learning by doing. A to dělají knihovně také stále častěji v rámci těchto, řekněme, seminářů nebo workshopů, že lidem používají využívat tato nová média a e, různé, zejména neúplně finančně náročné počítače a podobné věci, jednak pro, řekněme, srandičky, ale jednak také, aby e, se naučili, jak ty, jak ty technické výdobytky využít v každodenním životě. A pak se pořádají e, různé takové akce, kde programátoři a designéři vytvářejí nové věci, například obnovují knihovní katalogy, obohacují je o informace z internetu a tak podobně. Takže to je součást jaksi informační gramotnosti, kde knihovny hrají velice důležitou roli. A e, organizace knihoven a výzkumníci, jako já, se snaží celověc nějak formalizovat, formalizovat vzdělávací programy, definice informační gramotnosti například. A v návaznosti na to vidíme, že se tohoto konceptu informační gramotnosti chytají i vlády. A teď už téměř v každém vzdělávacím programu je tento koncept nějakým způsobem zohledněn. U mediální gramotnosti to zatím neplatí. Evropská komise a OECD propagují zejména digitální dovednosti. A to není úplně to samé jako mediální gramotnost. Ehm, tam jde spíše o tu hospodářsko-technologickou perspektivu, ale v návaznosti na to IFLA, Mezinárodní federace knihovních asociací a UNESCO, to doplňují, podporují, chcete-li, jakousi sociálně kulturní perspektivou mediální gramotnosti. A v roce 2012 eh, proběhlo takové setkání a podepsala se takzvaná Moskevská deklarace o mediální a informační gramotnosti, která se definuje, cituji, jako kombinace eh, znalostí, přístupu, dovedností a postupu potřebných k přístupu k analýze, hodnocení, využití, produkci a dalšímu sdělování informací a znalostí v kreativních, právních a etických způsobech, která, které respektují lidská práva. To je, myslím, do, velice dobrá výchozí definice, na základě které pak ten koncept mm, mediálně informační gramotnosti můžeme stavět. No, co do eh, efektivity takovýchto programů, takovýchto struktur. Informační gramotnost tam to je eh, tak, že eh, tam se nemonitoruje účinnost eh, jednotlivých programů, spíše se provádí výzkum o informačním chování. To znamená, soustředíme se na to, jak lidé v každodenním životě interagují se zdroji informací. A na to téma máme spoustu výzkumu, které, které, které ukazují, jak důležité je, aby byli lidé informačně gramotní. U mediální gramotnosti obecně důkazy o účinnosti těchto programů zatím nejsou solidní, řekněme. Eh, to má několik důvodů. Například eh, v teoretice a v metodologice jsou různé přístupy. Ovšem, určité důkazy o účinnosti těchto programů už máme. Ovšem pouze v obecné rovině. Zatím nevíme, jak efektivní jsou tyto programy ve veřejných knihovnách. Samozřejmě nechci říct, že se to nikdy nemonitorovalo. Ono se to monitorovalo, ale pouze na místní škále a v podstatě nelze porovnávat to, co se stalo v Kanadě s tím, co se stalo třeba v Jižní Koreji. Ale myslím si, že dobré je, že UNESCO připravilo globální rámec pro mediální a informační gramotnost, což je taková kombinace teorie, metod sběru dat, pokynů a dalších aspektů, což má zajistit, že pokud knihovny a e, obecně ten širší sektor to bude používat, bude to znamenat systematičtější možnosti sběru dat a bude možné se zaměřit například mimo jiné na to, zda e, věci probíhají efektivně, nebo jaká jsou úzká místa, co je potřeba změnit, aby se efektivita zvýšila. Na závěr bych rád řekl, že tento unifikovaný přístup k informační a mediální gramotnosti je velice důležitý a měli bychom ho podpořit dalšími kroky, tak abychom podporovali občany všech věkových skupin v tom, aby získávali tyto dovednosti, jak jsem říkal, eh, a aby se stávali gramotnějšími v této oblasti, aby, aby se byli schopni chránit před potenciálními nežádoucími dopady informací, ale také, aby byly gramotnější v tom smyslu, aby byly jaksi etičtějšími vysilateli informací. A na závěr několik doporučení. Chtěl bych říct, že je důležité uvědomovat si, že veřejné knihovny jsou velice důležité v této oblasti eh, gramotnosti už po velice dlouhou dobu, a to jak v oblasti informační, tak v oblasti mediální. A společně se školními knihovnami představují skvělý potenciál a společně s rodiči, na rodiče nesmíme zapomínat, v tom, že mohou posilovat mediální a informační gramotnost dětí. A e, také u osob, které už nejsou jaksi v, v tom vzdělávacím systému, že knihovny mohou představovat místo, kde tyto znalosti můžete získat. Veřejné knihovny jsou v celé řadě zemí předmětem škrtů v rozpočtu, což samozřejmě ničemu nepomáhá. A proto je velice důležité podpořit je v tom, aby tuto funkci té gramotnosti mohli dále vykonávat. Dále je potřeba i nadále pracovat na sjednoceném postupu v oblasti mediální informační gramotnosti, aby se tyto dva koncepty dále slučovaly do jediného nadřazeného konceptu a je potřeba v rámci Horizontu 2020 pracovat na nějakém výzkumném programu za použití toho hodnoticího rámce UNESCO, tak abychom mohli postupně získávat eh, směrodatné informace. Děkuji. Děkuji vám. To byla velice zajímavá prezentace a velice zajímavá doporučení. Eh, takže děkujeme, pane kolego. A teď jako třetí. A, ah, pardon. Možná bychom si mohli poslechnout nějaké otázky. Možná by to bylo lepší takto. Takže, dobře, máme 20 minut na otázky a odpovědi a pak dostane slovo třetí řečník. My to spíš sebereme, protože to byly velice obsáhla, byla velice obsáhlá témata. Takže jako první pan Krasnodemský. Pan Zdrojevský, pardon. Paní převodničanca. Paní předsedkyně, vážení hosté, já začnu pár kritickými poznámkami. Je třeba mít na paměti, že ta dnešní rozprava, která se týká knihoven, se odehrává v určitém eh, prostoru, v určitém období, kdy jsou přijímána také evropská rozhodnutí. Chci zaprvé připomenout, eh, že z hlediska na finanční výhledy není možno financovat z evropských zdrojů velké knihovny. Není možné dnes financovat eh, z rozhodnutí Evropské komise a Evropského parlamentu velké veřejné knihovny anebo také státní archívy. Druhá věc. Hovoříme o zdaňování knížek, e-booků a také audioknih. S audioknihami se toho poměrně dost povedlo a je tam v současné době poměrně nízká sazba DPH, ale zároveň také probíhá boj o zdanění e-knih, elektronických knih, to znamená nových elektronických eh, nosičů, které usnadňují získávání znalostí především mladým čtenářům. Já o tom hovořím proto, abychom my jako výbor mohli také předkládat návrhy, aby se udělala výjimka pro knihovny a abychom z evropských zdrojů mohli uskutečňovat eh, takové projekty, které směřují k tomu, že by se otevřely velké nové knihovny, protože ty velké, které jste eh, viděli na těch obrázcích, eh, to jsou ambasády čtení. A to tež, pokud jde o elektronické knihy, ty vysoké daně z elektronických knih eh, omezuje jejich dostupnost. A třetí návrh, a potom mám také otázku. Třetí návrh eh, se týká také posílení statistik. My v současné době máme údaje velmi sporadické, pokud jde o čtení a knihovny. A není možno provádět nějaké srovnání mezi zeměmi, pokud jde o strategické programy. Také se zde hovoří o těch národních programech. My máme velmi rozdílnou metodologickou bázi. Když ukazujete jako vzor Švédsko nebo Dánsko a odkazujete třeba na to, že takové země, jako je Portugalsko a, Švéd, a Španělsko, nejsou zase tak eh, pokročilé, dáváte jim za vzor eh, Dánsko a Švédsko, tak to se opírá o nesrovnatelné údaje. Také mé zkušenosti jako dlouholetého ministra kultury svědčí o tom, že pro knihovníky je nejdůležitějším partnerem pro dialog ministr kultury, ale především ministr financí. Takže do toho Zapadají ty problémy, o kterých dnes hovoříme. Chci také zdůraznit, že údaje, které se týkají Kanady, jeden kanadský dolar přináší efekt ve výši 6 dolarů zisku. Každý ministr kultury tomu uvěří, ale málo který ministr financí. Proto je také velmi důležité ukazovat ilustrace a příklady, jak to obecně vypadá. A mé otázky se právě týkají těch dvou posledních otázek. Jak vypadají ty statistické údaje z hlediska dynamiky a jak je možné lépe odůvodnit nebo osvětlit efektivitu vydávání peněz na knihovny? Bývalému ministrovi kultury Polska jsem dala trochu více času, ale teď prosím ostatní kolegy, aby se drželi tak minuty a půl, dvou minut. Paní kolegyně Triple. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Bylo to nesmírně zajímavé a užitečné znovu si vyslechnout to, že veřejné knihovny hrají tak důležitou roli i v tom digitálním světě a že také mají určitou roli vytváření kontaktů, sítí, že jsou důležité pro posilování čtenářských dovedností a že tedy také nám dávají mnoho možností a že je opravdu e, potřebujeme. Také hovoříte o modernizaci knihoven. Dovolte mi otázku. Ve své mezinárodní asociaci hm, hovoříte e, o tom, že by měl existovat takový určitý fond a je také možné, aby třeba tato, tato knihovnická asociace žádala o finance v rámci nebo z takzvaného Junkerova fondu pro strategické investice? Děkuji. Pan Gramatikakis. και Děkuji. Já jsem eh, fanatikem, eh, téměř eh, maniakem, pokud jde o knihovny a jsem tedy nastaven tak, že si uvědomuji, jak to vypadalo v historii. Knihovny v tom sehrávaly velmi důležitou roli a tuto roli těžko může sehrát moderní prostředek, jakým je síť, eh, internet. Máme projekt, eh, který za šest měsíců pomůže otevřít novou knihovnu v Atenách. Takže bude to Národní knihovna, uvidíte fotografie za těch šest měsíců, protože máme velkého uh, mecenáše, který se do toho uh, zapojil. Máme otázku, kterou jsme položili také řediteli Národní knihovny na Krétě, proč chceme mít eh, knihovny z kamene a ne knihovny online? Na základě jakých kritérií se rozhodujeme? Mě by zajímala vaše odpověď, ale musím upozornit, že je to trošku léčka. Děkuji, to od vás bylo velmi upřímné. Žádné další otázky? Ještě kolega Maragal. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Španělsky, pokud můžu. Já jsem tak přesvědčen o tom, co jste teď říkali, tak s vámi souhlasím, že ta otázka je, nebo tady ta úvaha, o které tady hovoříte, je z hlediska toho stimulu. Proč ne víc, proč ne ještě dále? To znamená, Tady v tom, o čem hovoříte a také v tom, co já znám ze své zkušenosti v regionální vládě. Veřejné knihovny a školy, to spojení, to je naprosto zásadní koncept. A to ještě více v malých městech nebo na vesnicích a sehrávalo by to ještě větší roli, kdybychom byli schopni využít potenciál informačních a, technolo- a komunikačních technologií, jak už zde bylo řečeno, opakovaně. Ale naším problémem, jak už se zde také říkalo, už není informovanost, nedostatek informací. Naopak, informací máme dost, ovšem problém je, jak je interpretovat, jak se nestratit v té složitosti našich společností, já si myslím, že knihovny začínají sehrávat tu roli, že nejen tedy zajišťují dostupnost nebo propojení se školami nebo s dalšími institucemi, ani už neplatí to, že vlastně knihovna jako budova je také takovým eh, jako důležitou referenci ve, věc, ve městě, s tím já samozřejmě souhlasím, ale musí také přistoupit eh, k proaktivnímu působení. To znamená nejen přijímat, ale také vést. Veřejné knihovny by měly sociálně soutěžit eh, s médii. Na tomto terénu, pokud jde tedy o výklad, o interpretaci, o blízkost eh, s občany. Tady právě potřebujeme tu přidanou hodnotu, kterou mohou přinášet eh, knihovny. Informací máme dost a dost. Přístup k ním začíná být tak univerzální, že už to prostě není problém. Naopak eh, to může vést až k tomu, že se v tom přebytku informací ztratíme. A já se vás ptám, zda jste blízci či vzdáleni tomu, že by se udělal ještě další krok, že by ty knihovny eh, ještě více upevnily své svazky se školami. Děkuji. Hm, děkuji. Další otázky? Tak já mám dvě otázky. Za prvé, pokud jde o prostředky, toho se dotkl také pan Zdrojevský, Myslím, že mohu říci, že je pravda. Jak uvádíte i vy v tom vašem velmi zajímavém dokumentu, přístup ke zdrojům a evropským programům. Tak mě by zajímalo, jakých programů se účastníte nebo můžete účastnit. Jako Evropská síť jste také součástí některých programů Erasmus Plus a tak dále. Takže my jsme hodně bojovali o to, aby kultura a digitalizace kulturního dědictví byla součástí Horizon, tak eh, zda se toho účastníte. Tam jde o to, že by se nedávaly zdroje, nebo tedy prostředky subjektům jako takovým, ale třeba budování platform. A další otázka je zde ten strop 5 milionů eur, ten tady předtím nebyl a teď hovořím tady o strukturálních fondech a možná se k tomu ještě můžeme později vrátit. Strukturální fondy dávají prostředky pouze těm, kteří dokáží, že je zde model eh, udržitelné zprávy. A mě by zajímalo, jaké jsou ty uh, aspekty. Vy říkáte, že potřebujete zdroje na inovaci. Nejedná se pouze o digitalizaci, ale i o další věci. A druhá věc, v těch vašich návrzích, které jsem viděla v tom vašem dokumentu, jeden z těch najímavých návrhů je vytvořit takovou evropskou známku pro knihovny. Bude se hovořit o standardech, o roli a tak dále. Takže tam bych chtěla dostat více informací. A pokud jde o mediální gramotnost a digitální gramotnost, to je propojeno. Jsou zde nějaké přímé vztahy mezi knihovnami a školami. Mě by zajímalo, zda se jsou nějaké modely, které směřují směrem k integraci. A potom ta kritická připomínka, že UNESCO více zdůrazňuje technologické inovace, které souvisí s kulturní oblastí. Trošku se přehání ten příliš technologický a digitální přístup, pokud jde o dovednosti, pokud jde o inovace v knihovnách. Takže zde by mě zajímalo, zda máte nějaké konkrétní návrhy, protože to je téma, které nás velmi zajímá, chceme se na tom podílet a chceme také se pokusit o nějakou nápravu. Ci sono le risposte ora? A teď eh, bude čas na odpovědi. Máte ještě pro ně otázku? Tak ještě kolega Vente. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi jednoduchá otázka. Byla to velmi dobrá prezentace, vysílá velmi pozitivní signál knihovny mění eh, náš eh, život. Eh, jich 65 tisíc, ale v minulosti jich bylo 90 tisíc, takže je to pozitivní trend nebo ne? Když hovoříme o mikroregionech, o malých regionech, tak by nás zajímalo, zda ten trend je tedy rostoucí, nebo zda bychom měli hledat nějakou spolupráci mezi různými i menšími knihovnami, protože z tohoto hlediska by mě to zajímalo. Děkuji. Grazie. Le risposte. Děkuji a nyní odpovědi. Well, a lot of, a lot of... No, padla jste celá řada velice zajímavých otázek. Já se nejdříve budu věnovat té otázce na peníze. Někteří jste se ptali, zda se evropské knihovny účastní evropských projektů v 90. letech jsme se účastnili. Byl tam třeba speciální projekt, který se jmenoval Publika. Usiloval o podporu inovací v knihovnictví. Bylo to velice důležité. Celá řada evropských knihoven se posunula vpřed. A nejenom tedy ty knihovny samy se inovovaly, ale objevily se tam i různé nové inovační myšlenky. Knihovny také získávají peníze Eh, prostřednictvím projektu EFRU mm, od svých místních samozpráv třeba koupili ten bibliobus nebo provedli renovaci knihovny, ale to je individuální přístup jednotlivých knihoven a závisí také to zcela na místním orgánu, na místní samozprávě. A pokud město má jiné priority, tak ta knihovna ty peníze, které požaduje, nedostane. myslím, nevím, nevím teda, jak je to v jiných zemích, ale minimálně v Německu zatím jsme ne, nevyužili tu možnost financování, o které hovořila paní Triple. Usilovali jsme o finance prostřednictvím zastřešující evropské organizace. Chtěli jsme třeba finance na statistiku. Už také někdo říkal, že statistika je velice důležitá a nejenom eh, ta samotná statistika, ale je vůbec důležité vytvořit speciální nebo společné metody a způsoby, jak se ta statistika mm, vytváří. Už v 90. letech jsme trochu spolupracovali, ale mm, pak ty peníze došly a s tím na ten, na ten projekt, ten projekt vlastně už nepokračoval. Ehm, také jste se zmínili o pozitivních trendech každém městě jsou děti a s tím, jak přicházejí ehm, uprchlíci, tak v našich městech bude ještě více dětí. Knihovny mají příležitost, aby se děti mohly učit i jinde než pouze ve škole. Také chci odpovědět na otázku pana řeckého poslance, proč máme mít ty kamenné knihovny, když máme internet. Já vám mohu odpovědět. Ehm, je zde určitá mixita kultur, informací a v té knihovně je určitá eh, atmosféra, která není, ehm, je to vlastně propojená atmosféra, protože knihovny jako takové nejsou ehm, nějakou vzdělávací institucí, ale zároveň tam mohou i to vzdělávání poskytovat. A myslím si, že je to dobré i pro ty děti, aby věděli, že vlastně do té knihovny se mohou vracet i po té, co třeba odejdou ze školy. Mm, já se také těším na tu novou knihovnu, která má být postavena v Aténách. Takže možná buď mohu pokračovat v odpovědích, anebo můžete pokračovat vy, pane kolego. Tak dobře. Já vám děkuji za laskavá slova i za otázky. Za prvé, otázka pana gramatika se zdá, potřebujeme knihovny, fyzické knihovny, budovy. Já bych chtěl upozornit na dvě věci. Za prvé, tržní podíl elektronických knih v takových eh, hlavních zemích, jako je USA, Spojené království, se stabilizoval a teď se do, je to 30% trhu a navíc to vlastně klesá. Takže a to jsou země, kde je největší podíl těch eh, čtenářů elektronických knih. 70% knih, které se v těch zemích kupují, jsou stále tištěné knihy. Takže to je jedna věc. A za druhé, pokud, když, když jsme se ptali lidí, zda chcete číst raději tištěnou knihu nebo elektronickou, tak více než 70 eh, čtenářů říká, že si raději vezmou do ruky vytištěnou knihu. A to se týká i dětí a dětských eh, knih. Ptali jsme se i mládeže. Oni také řekli, že rádi čtou tištěné knihy týká se to i student, pardon, tedy je to tedy spíše ta generace sou nynějších studentů eh, na univerzitách, kteří čtou hodně eh, elektronické knihy, ale také často nakonec dělají to, že si vlastně vytisknou. Takže i když se celý svět digitalizuje, tak tady se úplně neukazuje, že to bude pravidlo takže určitě bychom měli zůstat i u podpory tištěných knih. Nechci hovořit o veřejných knihovnách jako o místech, která slouží pouze k tomu, abyste si vypůjčovali knihy. Hovořil jsem i o mediální gramotnosti a odpovím na otázku pana Marakala. Ptal jste se, zda by knihovny neměly být proaktivnější, pokud jsem dobře pochopil vaši otázku. E, zda by knihovny neměly být více propojeny s místní komunitou. Ano, mohlo by to tak být. Zase to určitě souvisí s tou konkrétní komunitou. Já třeba mohu pohovořit o zkušenostech z Nizozemska, odkud pocházím. V posledních deset let, za posledních deset let tam bylo v tomto ohledu učiněno mnoho úsilí. Máme třeba program Knihovna ve škole. Lidé z veřejných knihoven přicházejí do škol a nabízí možnost eh, zřizovat buď takovou jakousi pobočku přímo v té škole pro, to, pro ty výpůjčky, anebo to může být pouze počítač, eh, který je v té škole. Eh, žáci si tam mohou objednat knihu, o kterou mají zájem a potom pracovní knihovny doručí ty knihy do školy. Takže to je takový příklad spolupráce Hmm, bylo to v jedné čtvrti, nakonec teď se to šíří, teď už je to v celé zemi a mm, asi 20, téměř 20 eh, základních škol má tento druh školní knihovny. Neznamená to, že těch zbylých 80 eh, nemá školní knihovny nebo že nemají knihy, ale je to tedy tato, tento program knihovna ve škole. Mm, ale ty školy, které nejsou zapojeny do toho mm, programu knihovna ve škole, mývají třeba knihy takové horší kvality, nebo už jsou třeba takové, um, už jsou zkrátka v horším stavu. Čili to je takový projekt, který by třeba mohli ostatní následovat a měli by ho následovat. Také mm, třeba v Nizozemsku jsme svědky toho, že ty šk- eh, ten školní fond knih eh, není v dobrém stavu. Co se týče statistiky, tak už asi deset let se o to mm, pokouším. Také jsem součástí jedné statistické komise, která hodnotí vytváření statistiky. A když hovoříme o pobítkách, tak jsou zapotřebí možná pobytky právě z nějaké vyšší úrovně než národní, možná z té evropské úrovně, aby všichni vypracovávali statistiku stejným způsobem. Pokud by třeba Evropa řekla vnitrostátním statistickým orgánům, národním statistickým úřadům, aby schromažďovali údaje stejnou metodikou, tak by to bylo užiteč, užitečné, protože právě protože to nedělají, tak nemáme nyní k dispozici srovnatelné statistické údaje. Závěrem ještě odkaz na mediální a e, digitální gramotnost. Pokud jsem dobře pochopil vaši otázku, tak jste e, říkala, že bychom měli využít nějaké programy UNESCO. Hmm. Já souhlasím s tím, že byste se měli... Já jsem chtěla říci, že byste se měli soustředit na kulturní aspekty, než spíše než na ty technické, technologické inovace. Ano. Je důležité, abychom si byli vědomi všech těch měkkých aspektů mediální a digitální Mm, gramotnosti, že se tam nejedná pouze o to, zda umíme zapojit ty jednotlivé kabely, ale zda tedy mm, umíme třeba rozpoznat, kdo vlastně informaci rozšiřuje, jaký má třeba zájem, když tu či onu informaci šíří. A na tom, takže na tom budeme dále usilovně pracovat. Bohužel, pane poslanče. Máme ještě dalšího mluvčího. Já nemám otázku. Já chci jenom říci, že jsem nikdy neřekl, že bych byl nějakým nepřítelem veřejných knihoven. Já naopak jsem, naopak. Ano. Takže nyní dávám slovo třetímu řečníkovi. Je to třetí a poslední odborník, který vystoupí, pan Dan Mount, odborník na digitální a internetovou politiku, který bude hovořit o výzvách a příležitostech, které přináší vypůjčování elektronických knih. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem velice rád, že mohu navázat tady na skvělé prezentace kolegů o veřejných eh, knihovnách a gramotnosti. Já budu hovořit o elektronických výpůjčkách, výzvách a příležitostech. Tady máte strukturu, tedy o čem budu mluvit. A teď. Eh, na úvod, myslím, není špatné zasadit elektronické výpůjčky do historického kontextu veřejného přístupu k informacím. Eh, po většinu lidských dějin přístup k informacím, znalostem a produkci eh, kultury a vzdělání eh, byl vyhrazen jenom pár vybraným jednotlivcům. Pouze za posledních zhruba 200 let tím, jak přišla všeobecná gramotnost s průmyslovou revolucí a rozšířily se ve, e, programy veřejného vzdělávání v Evropě a Severní Americe, se toto začalo měnit. A za stejné období jsme zažili také vznik nových veřejných knihoven jako institucí, které propagují přístup k vzdělání a poznání. A kromě toho se také rozvíjí režimy e, o ochranných autorských práv, které mají chránit práva tvůrců obsahu. A tak, aby se usnadnilo vypůjčování fyzických knih knihovnami, tak se rozvíjejí různé režimy veřejného vypůjčování knih v jednotlivých zemích, které zajišťují, že knihovny mohou půjčovat knihy a e, autoři jsou za to odměňováni. E, tím, jak přišel věk internetu a související digitální revoluce, která s ním přišla, tyto modely byly narušeny, zejména vztahy mezi vydavateli a knihovnami. A jeden z klíčových eh, aspektů, který se změnil, je to, že fyzické vlastnictví se stále častěji nahrazuje takzvaným licencovaným přístupem k digitálnímu obsahu. To znamená, když si stáhnete do čtečky elektronickou knihu nebo si stáhnete písničku do telefonu, tak ten obsah nevlastníte. Pouze jste si k němu zaplatili licencovaný přístup podle těch velice dlouhých smluvních podmínek, se kterými jste souhlasili, než jste ten přístup získali. Eh, velice často si člověk připadá jako, že něco vlastní, ale ve finále je ten vztah naprosto jiný. A to sebou nese určité výzvy, zejména pro knihovny, protože už není základ, právní základ pro elektronické výpůjčky. To znamená, knihovny musí vlastně vyjednávat eh, s těmi producenty přímo, aby si zajistili přístup a možnost půjčovat daný obsah. Tak, Důsledkem toho je, že knihovny eh, připravují různé systémy licencování. Eh, je to několik kategorií, které rychle proběhnu. Jednak takzvaný single user model, to znamená model jednoho uživatele, to znamená jedna licence na jednoho uživatele pro elektronické knihy. A pokud se všechny licence užívají, tak vy jako půjčovatel si musíte počkat, jinými slovy jste v nějakém pořadníku. To je velice atraktivní pro e, vydavatele, protože to replikuje ten tradiční systém fyzického vypůjčování knih. Ovšem, pro knihovníky a pro knihovny je to takové uměle omezující, zejména když eh, se to porovná s jejich zkušenostmi z potřeby jaksi mainstreamovějších digitálních médií. Eh, hybridní licenční model eh, Tady se v podstatě snoubí různé licenční modely do jednoho. To znamená, můžete mít licence na jedno použití, anebo jiné licence, které umožní simultánní používání několika uživateli, a nebo licence třeba omezené na 6 měsíců nebo na nějaké časové období a pak se musí obnovit. Výhodou tohoto modelu a těchto eh, systémů je samozřejmě, že ty licence se mm, udělují za různou cenu, ale výsledkem je lepší možnost volby a vyšší flexibilita pro knihovny, ale představuje to velice často dodatečnou, do, dodatečnou komplikaci systému a dodatečné náklady. Eh, Platby za půjčku, tedy tento licenční model, znamená, že knihovny platí poplatek eh, vydavateli za každou transakci. To znamená, když si vypůjčíte knihu, tak v ten moment knihovna platí vydavateli určitou částku. Teoreticky tento model neomezuje simultánní výpůjčky ani jejich počet, ale samozřejmě pokud si 10 tisíc lidí chce v jeden okamžik půjčit stejnou knihu, znamená to 10 tisíc plateb Eh, tomu vydavateli, což není moc udržitelné. Takže toto je výzva pro knihovny, tedy jak potenciálně zohlednit tyto výkyvy v poptávce, eh, tak, aby mohly dále fungovat a aby umožnili lidem i nadále si půjčovat knihy. Ale výhodou je, že eh, je to atraktivnější co do užívání knihovních služeb. V podstatě to splňuje jejich očekávání co do užívání obsahu v digitálním prostředí. Eh, duální licenční model, a to je takový jaksi omezenější příklad, používá se v podstatě jenom na malé škále v Dánsku a ve Švédsku, to je v podstatě taková dohoda mezi knihovnou a vydavatelem, kde knihovna v podstatě sama digitalizuje ehm, knihy eh, toho vydavatele a výměnou za to jim vydavatel eh, dá jaksi slevu na půjčování toho obsahu. To znamená, jsou tam určité výhody, ale omezení tohoto systému je, že ten systém funguje skutečně pouze v případě malých zemí, kde je lingvisticky koncentrovaná populace, protože vezmete-li si například trh angličtiny, tak ten je tak obrovský, že eh, v podstatě eh, vydavatelé mají takovou množstevní slevu, řekněme, že se jim vyplatí digitalizovat jejich obsah samostatně. Ale v malých zemích tento model funguje poměrně dobře. A nakonec takzvaný library hosted model, to znamená model hostování knihovnou. To je model, který zahrnuje to, že knihovna postaví, financuje, rozvíjí a spravuje vlastní elektronickou výpůjčkovou infrastrukturu. To znamená, knihovna to má vše na svých serverech. Jenom abych to vyjasnil, eh, všechny tyto modely více či méně zahrnují to, že knihovny musí spoléhat na třetí strany, na platformy, které jim dodají ten eh, e-learningový systém. Nicméně v tomto případě ta infrastruktura je vlastně, eh, v těch případech je infrastruktura vlastně na třetí stranu, ale v tomto případě knihovna investuje do vlastní infrastruktury. Výhodou je, že tady mají knihovny větší míru kontroly nad obsahem v podstatě toto je asi tak nejblíž k, e, k skutečnému vlastnictví, jak to je jen možné. Ale e, také to knihovně umožňuje řídit jaksi zkušenosti čtenářů a celý ten systém. Ovšem negativum je, že to vyžaduje vysokou míru investic na úvod pro vybudování té infrastruktury, ale pak také průběžně na její údržbu. A rovněž e, to většinou nepřesvědčuje vydavatele, aby nabízeli ty nejoblíbenější knihy do tohoto systému. Z zcela zřejmých důvodů. Tak, teď tedy eh, ta komparativní analýza. Co se týká eh, rozsahu elektronických výpůjček a fyzických výpůjček, z těch 18 modelů elektronických výpůjček, které jsem zkoumal, eh, je jasně patrné, že elektronické výpůjčky stále představují malý trh, zhruba 1 až 10 Ovšem dlouhodobé trendy ukazují, že fyzické výpůjčky jsou na sestupu a elektronické výpůjčky naopak stoupají. Takže vezmeme-li si nizozemský příklad, tak v roce 2005 bylo celkem 120 milionů fyzických výpůjček a 72 milionů v roce 2014. Ovšem, ve stejné době, eh, pardon, mezi lety 2014 a 2015 stouply elektronické výpůjčky z 2,9 milionů na 3,8 milionů, takže ty trendy jsou jasně patrné. To, tento snímek je naprosto nečitelný, chápu, ale eh, tady máte přehled těch 18 modelů jeden vedle druhého podle jednotlivých benchmarků. Eh, zmínil bych jen pár detailů. To hlavní je, že toto není žádné známkování ničeho, protože samozřejmě ta eh, čísla je potřeba zvážit v národním kontextu. Takže například Slovinsko, kde mm, máme eh, model BibloSlip, to je hybridní model, tam se podařilo nabídnout 80% komerčně dostupných e-knih, elektronických knih, ve výpůjčkách v knihovnách což je velice eh, dobrý výsledek, ale znamená to v podstatě jenom 800 eh, titulů. Ale podíváte-li se na Wales, tam ten výsledek je 0,7% těch komerčně dostupných elektronických knih, ale vzhledem k tomu, že anglický jazykový trh je daleko větší, znamená to 12 000 titulů. celkového počtu titulů v roce 2014 asi 1,7 milionu, takže je potřeba to zvážit v národním kontextu. Co se týká klíčových trendů a faktorů, eh, vládní politika zde rozhodně hraje důležitou roli eh, co do úspěšnosti elektronických výpůjček a jednotlivých modelů. Všechny ty modely, na které jsem se díval v Evropě a Severní Americe, tam eh, tím nebo oním způsobem existuje i výhoda jaksi národní strategie tím, že se podporují elektronické výpůjčky, ať už národními nebo regionálními projekty, ať už centrálně nebo decentrálně, rozpočtově vzato, které, eh, tedy rozpočty se poskytují knihovnám, aby mohly tyto výpůjčky pořádat. A pak jsou zde kulturní faktory. A tady mám dva příklady. Takže například v Německu je, eh, požívá model elektronických výpůjček výhod eh, to, toho, čemu se říká nákupní centrála veřejných, ve, veřejných statků, což je v podstatě taková on, online služba, kde se nabízí všechno od služeb až po nábytek. Ale je to v podstatě služba, která má velice dlouhodobé vztahy s knihovnami a vydavateli a která tak hraje e, roli jakéhosi zprostředkovatele. A tím pádem usnadňuje vzestup e-learningu v Německu. Ale podíváte-li se třeba například Quebecu, tam jsem mluvil Eh, s ředitelem prenemery.ca, což je hlavní eh, tamní platforma, který mi řekl, že eh, hlavní faktor pro něj je, že knihovny a vydavatele v Quebecu tradičně spolupracují, což je velice důležité. A možná tam hraje také roli to, že v Quebecu nákupy ze strany knihoven představují významný podíl komerční hodnoty knih. Takže i to jsou kulturní faktory, které zde mohou hrát velice zásadní roli, co se týká rozvoje i lendingu elektronických výpůjček. No, tady to už tak e, proběhnu poněkud rychleji. E, ochota vyjednávat je velice důležitá věc. Jak co se týká e, zakládání elektronických výpůjček a souvisejících systémů, tak jejich další expanze. Může to být frustrující, jsou zde všelijaké problémy, co se týká vztahů s vydavateli, eh, občas krok vpřed, občas krok zpět, ale ten celkový trend je vzestupný. Tak, teď zde mám několik bodů na závěr a možných doporučení. Jednak Neexistuje asi univerzální přístup. Podíváte-li se na těch 18 různých modelů eh, v těch 15 státech, které jsem zkoumal, tak z toho je jasné, že se liší veřejné financování, podpora, očekávání, ale i dynamika trhu. A to znamená, že modely elektronických výpůjček fungují vlastně vždy v jedinečném prostředí. Mohou sloužit tím pádem tako, jako takové laboratorní experimenty, kde se člověk může poučit vlastně z každého z nich a pak ty poznatky testovat v dalších prostředích, ale nemyslím si, že jsme v situaci, kdybychom byli schopni identifikovat jeden model elektronických výpůjček a říci, ano, tak toto teď chceme ve všech členských státech. To zkrátka není realistické. Myslím si, že bychom, měli, bychom se měli řídit tím, co funguje teď, spíš než že bychom hledali nějakou e, rádoby ideální pozici. Myslím si, že nejlepší cesta vpřed je použít to, co máme a e, dále na tom navazovat je potřeba přemýšlet také o tom, že malé krůčky za dlouhou dobu ve finále představují obrovský skok. E, teď přeskočím tu legislativní reformu, na to se jistě někdo zeptá. Je potřeba navázat na sdílené znalosti a chápání prostoru, v jakém se pohybujeme. Je velice důležité vést společné komparabilní statistiky a myslím si, že unijní podpora Eh, transparentního benchmarkingu pro nákupy elektronických knih a výpůjčky, elektronické výpůjčky je velice důležité pro mapování komerčních realit na trhu, jak v oblasti výpůjček, tak v, oblasti nákupu. Pak třeba budeme schopni lépe pochopit, jaké jsou vztahy mezi vydavateli a knihovnami a budeme moci najít lepší rovnováhu, která bude založena na empirických důkazech spíš než na tom, že se bojíme něčeho temného nebo naopak něčeho neznámého, co by nás třeba mohlo, co by nám mohlo působit problémy. Myslím si, že ta rovnováha, které bychom mohli dosáhnout, by mohla být ještě lepší než je dnes. Myslím si, že knihovny a vydavatelé by společně mohli definovat problémy, aby mohli maximalizovat potenciál často velice omezených rozpočtů a je zde určitě potenciál, jak využít elektronické výpůjčky jako, si, jako jakousi násta, nástavbu na ten fyzický model. Ale vím, že už mi došel čas, takže e, toto bude vše a zbytek vám zodpovím v případných otázkách. Děkuji. Děkuji vám, pane e, kolego. Tak, e, kdo má otázky? Sabine Ferhajen, potom kolegyně Libacká, kolega Morgano a paní Trupl. Děkuji. Já bych se vrátila eh, k jednomu bodu, který nesouvisí nutně s elektronickými výpůjčkami, ale dosti mě to zaskočilo. Eh, vy jste v tom eh, příkladu zmínil Nizozemsko, kde klesly výpůjčky ze 120 na 72 milionů a řekl jste, že elektronické výpůjčky stouply z 2,9 na 3,8 milionů. No, takže jsme realisticky někde ztratili 50, zhruba 50 milionů fyzických výpůjček a přibylo nám 900 tisíc elektronických výpůjček. No a to pro mě znamená, že ty elektronické výpůjčky a nové technologie vůbec nekompenzují pokles těch fyzických výpůjček. Máte nějaké strategie, jak proti tomu působit nebo jak tomu zabraňovat? Jak to, jak to, to nějak lépe zužitkovat? Mně to přijde naprosto hromující. No, já myslím, že si poslechneme všechny otázky a pak eh, budete odpovídat. Eh, kolegyně Libacká. Bardzo děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu krátkou otázku. V souvislosti s prácemi na evropské digitální agendě, jaké vidíte úkoly pro nás, pro náš výbor, pokud jde o rozvoj výpůjček elektronických knih a jejich dostupnosti? Eh, Třetí otázka. Děkuji. Mně se zdá, že z té zprávy jasně vyplývá, že vidíme pragmaticky to, co hned funguje. Můžeme si představit nějakou hypotézu, nějakou hypotetickou studii, která by propojila potenciální trh s produkcí? Protože se mi zdá, že celý ten systém knihoven kde tedy na jedné straně máme ty, kteří financují, především tedy ty veřejné subjekty, a jasně vidíme, že mají problém ekonomické udržitelnosti. A potom je také problém, aby dostávali patřičné prostředky. A na druhé straně zde máme produkci v Evropě. Tam zase jde o možnost prodeje, prodeji především jiných děl, než jsou takové ty klasické bestsellery, romány. Pokud to nepropojíme do budoucna, tak budeme mít problém s tím, jak rozvíjet tento trh. Děkuji. Ehm, kolega Trupel, Paní kolegyně Trupel, poslední otázka. Děkuji. Ráda bych se vrátila k otázce elektronických výpůjček a různých možností, které jste zde načrtnul pro různé licenční modely a nakonec jste říkal, že by zde byl vyjednaný model v dialogu. To je ten nejlepší způsob, jak najít rovnováhu. Ale víme, že někteří nakladatelé ještě nejsou připraveni vyjednávat, takže proto bych vám ráda položila tuto otázku. Nejen tedy vám, ale i dalším dvěma zástupcům, tedy z Německa a z Nizozemska. Jaký je váš přístup k otázce legislativní reformy nebo dialogu a vyjednaného řešení? Děkuji. Já myslím, že zodpovím tyto otázky v opačném pořadí. Abych reagoval na otázku paní Tripel. Chci také ušetřit čas, nebo chtěl jsem ušetřit čas, protože ta moje prezentace trvala déle, než jsem čekal, tak jsem nehovořil o legislativní reformě, ale je zde samozřejmě rozhodnutí Evropského soudního dvora a také generálního advokáta, kde se říká, že pravděpodobně by zde do budoucna mohl být eh, tedy právní základ eh, pro elektronické výpučky. Víme, že také komise řeší otázku autorských práv a, a výbor v tomto smyslu také vznesl celou řadu otázek. Bylo by to určitě důležitým krokem, že by se legitimizovalo půjčování elektronických knih, byl by zde tedy právní základ, ale zároveň musíme uznat, že pokud nakladatelé budou i nadále vnímat elektronické výpůjčky jako hrozbu pro své obchodní modely, tak eh, to znamená, že se budou snažit nadále elektronické výpůjčky omezovat. Je to důležité také z širšího pohledu je třeba je do toho zapojit, eh, do toho dialogu, protože pokud jde jen o právní řešení, tak si myslím, že to nebude uspokojivé. Ale dám vám slovo, byste se k tomu vyjádřili, než zodpovím ty další otázky. Já se mluvám, já musím na vlak, ono to bylo přesunuto, takže bohužel ta otázka, pokud jde o Německo a řešení cestou jednání, tam jsou různé problémy. Nejde jen o to, že nakladatele nejsou vždy připraveni s námi jednat, ale někdy mají také právní problémy. Stejně jako my. Je to otázka tvorby důvěry. Asociace nakladatelů v Německu říkají, že nemohou právně vyjednávat s Německou asociací knihoven, protože tím by se vlastně vytvářel trust a to není dovoleno ani německým zákonem, ani evropskou legislativou. To by tedy znamenalo, že každá knihovna by měla jednat jednotlivě s různými nakladateli a těch je pořád v Německu hodně. Máme asi 2000 veřejných knihoven a ty jsou velmi rádi, že mají eh, právě své zástupce EKZ, eh, kteří jednají za ně s nakladateli, pokud tedy nakladatelé chtějí. Ale je pravda, že pořád ještě jsou zde někteří nakladatelé, kteří nechtějí jednat eh, s tímto zástupcem eh, knihoven no a potom tedy knihovny nemají produkty tohoto nakladatele ve své nabídce. Já myslím, že jednání to by mohla být dobrá věc. Já jsem velmi nakloněna jednání, ale někdy to prostě nefunguje a není to z hlediska budoucnosti udržitelné. Děkuji. bych na to navázal. Já si myslím, že právní řešení může pomoci v tom smyslu, že bude dosaženo rovnováhy, že se tedy vyrovná jednací síla mezi knihovnami nebo zástupci knihoven, združeními knihoven a nakladateli. Ta situace pokud jde o jednání s nakladateli v souvislosti s elektronickými knihami, je úplně jiná, než pokud jde o klasické papírové knihy. Zajímavá věc je, že Evropský soudní dvůr má případ, který v současné době projednává. Nizozemský soudce se na Evropský soudní dvůr obrátil eh, prozbou o pomoc zda by elektronické knihy mohly být eh, začleněny do systému výpuček, eh, který je tedy spravován nizozemským zákonem. A předběžná odpověď byla, že ano, že to tak může být. Byla to tedy odpověď generálního advokáta a pokud se tím konečné rozhodnutí Evropského soudního dvora bude ubírat, tak by to mohlo na pomoci nastolit rovnováhu mezi knihovnami, protože ty by potom měly právo půjčovat jakékoliv tituly. Zatím tomu tak není. A potom tedy, když srovnáte počty elektronických knih a papírových knih, jak se ptala paní Ferhajena, to nemůžete v podstatě srovnávat, protože na portálech pro elektronické výpočky je velmi malý výběr, takže to nemůže být eh, někdy tak velké jako u knihoven, kdy mají vlastně právo nabízet jakýkoliv titul, který je na trhu k vypůjčení. Děkuji. Pokud nejsou žádné další dotazy, a vy ještě musíte, omlouvám se. So, um, going through the questions again in reverse order. No, tak já odpověd, odpovím na ty otázky v opačném pořadí. Ptali jste se, zda byste neměla být studie, která bude zjišťovat udržitelnost eh, financování i jiných modelů než těch bestsellerů. Já si myslím, že je důležité uvědomit si, že eh, to, ty elektronické výpůjčky to asi nikdy nenahradí. Eh, myslím si, že když si někdo chce přečíst nějaký bestseller, tak eh, nemusí volit tuto možnost. Tady ale ti, kteří by třeba, ti, kteří, kteří nechtějí eh, čekat, tak vlastně si mohou koupit tu knihu přímo. Knihovny navíc nemají neomezený rozpočet. Nemohou financovat eh, ani nákup veškerých knih a tolika, tolik počet eh, takového počtu výtisků, který by uspokojil nabídku, ani nemohou nakoupit tolik licencí, aby vlastně všichni zájemci byli uspokojeni takže stále tam ještě zůstává dost velký prostor pro ten komerční trh, takže to jsou vlastně dva paralelní trhy nebo oblasti. Pak jste se ptali, jestli by se mělo více propagovat elektronické vypůjčování ze strany Evropské unie. Uvidíme, jak dopadne ten, ta věc, kterou řeší Evropský soudní dvůr. Komise také přeskoumá otázku práv k duševnímu vlastnictví. Myslím si, že spíš otázka, jak to bude fungovat v praxi. Je tam určitě celá řada pozitivních dopadů, ale musíme mít stále na paměti to, že je třeba eh, spíše hledat nějaký konsensus, než hledat pouze právní řešení. Také bych doporučil, aby bylo více financí k tomu, abychom identifikovali problémy, abychom identifikovali ty konfliktní body mezi vydavateli a mezi knihovnami, abychom tedy v budoucnu mohli najít lepší řešení spíše na základě koncensu, než eh, abychom zde měli zatím takovéto nedostatečné porozumění obou stran, které je jsou v současnosti. Také jste se tedy na to, na ta čísla, že v Nizozemsku se hodně snížil počet eh, výpůjček fyzických tištěných knih a počet elektronických knih eh, narostl, ale pouze málo. Ehm, je to opravdu disproporční, ale jak říkal Frank, tak u těch elektronických knih tam stále ještě prostor pro navyšování. Také je to relativně stále nový fenomén, který ještě získává popularitu. Takže teď je ještě těžké to soudit, jak to bude. Já bych eh, ale spíše předpovídal, že ty elektronické výpůjčky budou hodně rychle narůstat. Tak ještě zodpovím bod, na něž jste se ptali ohledně toho elektronického vypůjčování. Zda knihovny by měly půjčovat elektronické knihy zdarma. to ne, protože by došlo, došlo by vlastně k mm, pokřivení trhu, pokud by knihovny půjčovaly zdarma elektronické knihy. Takže musíme tam najít určitou proporčnost. Třeba tím, že na trh práce dodáváme různé dávky, tak tím také určitým způsobem ten trh pokřivujeme, ale je to pouze malá, malé pokřivení trhu které má spíše pozitivní dopad. A i zde je nutné najít nějaký dobrý bod, jak by veřejné knihovny měly mít lepší přístup, ale zároveň, eh, aby tedy mohli prosazovat to mm, vzdělávání a tak dále, ale nesmí to být, eh, nesmí to dojít za ten bod, kde už by to vedlo opravdu k nežádoucímu pokřivení trhu ale zároveň pokud chcete třeba podpořit některé z nevýhodněné skupiny, tak vlastně musíte to do určité míry ten trh, ten komerční trh, jaksi ovlivnit, pokřivit. Já bych tomu ještě rád dodal něco na závěr. Když jsem odpovídali na otázku praxe založené na poznacích, v Nizozemsku mohu říci, že hlavní distributoři elektronických knih, jak do knihoven, jak do knihkupectví, tak i na internet, i do veřejných knihoven, si uvědomili, že vlastně nedochází k té kanibalizaci mezi půjčováním knih a mezi prodáváním knih protože čtenáři v knihovnách si půjčují knihy, které už byly vydané třeba v průměru před třemi lety, zatímco e, v obchodech, v knihkupectvích kupujeme knihy, které byly vydány tak před rokem. Takže tam nedochází k té vzájemné kanibalizaci. Nevím, jak je to v jiných zemích, třeba v Dánsku je to zase trochu jiné. Souvisí to také se skutečností, že knihovny většinou nemohou nabízet z finančních důvodů nejnovější tituly. A mm, také vydavatelé nevydávají elektronické knihy krátce poté, kdy vydali knihy v tištěné podobě. Takže to je tedy takový, taková praxe založená na faktech. A pak ještě ta paní Fehajen se ptala na jednu věc. Možná není úplně vhodné porovnávat ta dvě čísla. To byl ten. Vidíme, že dochází k poklesu výpůjček tištěných knih v Nizozemsku za těch posledních deset let. Tam byl ten, to číslo, které ukazovalo pokles. Ale musíte si uvědomit, že to původní číslo v tom Nizozemsku um, v přepočtu na hlavu bylo, je, je velice vysoké. V Nizozemsku je ta úroveň, nebo byla ta úroveň výpůjček uh, v přepočtu na počet obyvatel velice vysoká. A pak tam jsou další jevy, jako je třeba piráctví elektronických knih. To v roce 2011-2012 dosahovalo svého vrcholu, teď už to trochu klesá. I z toho důvodu, že dnes už i veřejné knihy nabízejí legálně elektronické knihy. V Nizozemsku musíte zaplatit za členství knihovny, ale pak si můžete koupit, eh, pardon, pak si můžete vypůjčit všechny ty elektronické knihy a v současnosti jejich nizozemské knihovny mají k dispozici asi 11 tisíc titulů tedy. Takže je také důležité zmínit i ty další jevy, které doprovázejí ta čísla. No a v neposlední řadě chci říci, že Veřejné knihovny nemají za úkol pouze půjčovat knihy, jak už jsme říkali, tak nabízejí mnoho vzdělávacích osvětových programů, takže bychom se neměli soustředit pouze na to vypůjčování knih. Děkuji. Děkuji za tyto zajímavé odpovědi a zajímalo by mě, zda komise chce k tomu něco říci. Děkuji, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji. Já bych jenom stručně zmínila několik relevantních politických iniciativ v oblasti kultury. Ta debata, která tady probíhá, je relevantní pro regionální politiku, vzdělávací politiku, výzkum a jednotný trh v oblasti kultury. V rámci pracovního plánu pro kulturu eh, jsme právě uspořádali zasedání pracovní skupiny odborníků z členských států, které předsedá pan Huysmans tam jde o propagaci čtení v digitálním prostředí. A celá řada aspektů této zprávy je relevantní pro, nová, no, pro novou roli veřejných knihoven, zejména co, jde, co se týká eh, elektronických výpůjček. Participovalo 23 států plus Norsko a jsou tam velice zajímavé případové studie. Mám s sebou několik kopií této zprávy. Pokud si někdo chcete jednu kopii vzít, tak můžete. A ta zpráva je rovněž k dispozici v knihovně online v knihovně kulturní politiky. A rovněž jsem chtěla zmínit strukturovaný dialog Voices of Culture s občanskou společností, v rámci kterého jsme minulý týden diskutovali roli kultury a umění v integraci uprchlíků a migrantů. Potěšilo mne, že se těchto diskusí účastnili i zástupci knihovni, knihovnického sektoru. E, slyšeli jsme od zástupce Chester Beatty Library z e, Dublinu, která pořádá velice zajímavé akce s migranty v dané komunitě a ti nám ukázali, jak knihovny mohou sloužit jako klíčový hráč v inkluzi, eh, jako takzvaný safe space eh, pro sdílení znalostí poznatků mezi jednotlivými kulturami. Děkuji. E, Děkuji za tento příspěvek. Určitě nás tento dokument bude velmi zajímat a myslím, že hovořím i za ostatní kolegy, ale náš výbor hodně chtěl, aby se řešilo toto téma, protože podle nás se hrává velmi důležitou roli v tom trouhelníku vzdělávání dospělých, mediální gramotnost, digitální gramotnost, A také sociální inkluze, to je velmi strategické téma. A mohlo by to být zajímavé i pro nás. Možná třeba zpráva z vlastní iniciativy by se toho mohla týkat. Zatím jsme o tom ještě nediskutovali, ale myslíme si, že je to velmi důležité, že je třeba vypracovat doporučení, zda také možnost eh, vést dialog s komisí na toto téma spolupracovat s tou reflexní skupinou. Ale pak zde máme ještě další věci. Týká se to autorských práv a dalších věcí, které budou mít dopad na knihovny. My třeba už dlouhodobě požadujeme, aby DPH z elektronických knih eh, byla na stejné výši, jako je, u, je tomu u knih papírových. V minulosti existoval speciální program. Teď máme programy, kde jsou sice knihovny zahrnuté, ale nevěnuje se jim speciální pozornost. Tak to by možná také bylo zajímavé. A teď ještě jednou děkuji za váš cený příspěvek. Děkujeme především politickému oddělení za jeho práci, za podporu a ráda bych skončila pozitivně. V mém městě Římě jsem nedávno na periferii šla slavnostně otevírat jednu knihovnu a musím říci, že to byl opravdu životní zážitek. Kolik lidí se účastnilo? Otevření knihovny vyvolalo mnohem větší nadšení a mnohem větší aktivní zapojení, než kdybychom eh, otevírali, alespoň tedy doufám, nové obchodní centrum. Tu budovu jsme získali tak, eh, že jsme ji zabavili kamoře, tedy mafii, a rozhodli jsme se na základě tedy veřejného mínění, že se to bude přestavovat na knihovnu. Uh, Použili jsme k tomu také evropské zdroje. Nechci říci, že je to jediný zdroj, ale mohlo by zde být i něco, co by bylo využito na podporu neziskových organizací, že by to bylo tedy i v národní legislativě. Tak tady ještě jednou děkuji. Tato část eh, tímto končí. Děkujeme vám za to, že jste přišli a teď si uděláme jenom opravdu krátkou přestávku. A pak zde máme zprávu kolegyně Maltéze. Ok, bene. Colleghi, riprendiamo il nostro eh, lavoro. Kolegové, teď tedy budeme pokračovat v práci. Máme zde nyní bod 5 na pořadu jednání, to znamená zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 a 2020. Spravodajem je kolega Kurcio Maltéze. Dnes zde tedy máme projednání návrhu stanoviska. Jistě si vzpomínáte, že Evropská komise v říjnu rozhodla, že přijme nařízení o podporném programu. Vynaloženo to asi 142,8 milionů eur v období čtyř let. Může se stát, že se k tomu připojí k tomuto programu ještě další finanční zdroje. A hlavním výborem, který je zodpovědný za toto téma, je výbor REGI, tedy výbor pro regionální záležitosti, po těch problémech, eh, které se řešily s výborem Ekon a hlasovat se má v regi na konci listopadu. My jsme chtěli, aby se zohlednila také kultura. Do 29. června do 17.30 vyprší lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů. A teď dávám slovo kolegovi Maltéze. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, toto je program, nebo tedy návrh eh, komise vytvořit program na podporu strukturálních reform eh, na dobrovolném základě na žádost státu. Uvádí se zde explicitně třeba kyperská nebo řecká zkušenost. Je to tedy dobrovolná akce ze strany států. Jakmile ale bude tato technická podpora zavedena, tak bude pokračovat eh, v odvětvích, eh, které budou pro tuto podporu indikovány. Bude tam také kultura a vzdělávání, to znamená odvětví, za které je zodpovědný tento výbor. Podle mého názoru je třeba dodržovat institucionální roli tohoto výboru. A je tedy nutno požádat o výjimku pro kulturu a vzdělávání z mechaniky tohoto programu. Je tedy třeba zdůraznit eh, zvláštnost eh, těchto odvětví, to znamená kultury a vzdělávání. Tato odvětví se nemohou řídit eh, ryze kritérii ekonomické účinnosti, ale musí splňovat i další cíle. A i když splňují ekonomické cíle, je to komplikovanějším a nepřímým způsobem. To je tedy první záležitost. Druhá spočívá v tom, že musíme zabránit tomu, aby finanční prostředky vynaložené na tento program nebyly vzaty z něčeho, co už má být vynaloženo na kulturu a vzdělávání. Jak víte, už dnes ty prostředky nejsou dostačující a bylo by problematické přesměrovat je někam jinam a ještě více je tedy omezit k tomu, aby se financovaly nějaké jiné věci. Třetí otázka se týká zapojení sociálních partnerů jak při zavádění těchto programů, tak i při sledování, monitoringu těchto programů. Jde o to sledovat, eh, jakým způsobem specificky fungují tyto programy. Je třeba, aby se sociální partneři zapojili do tohoto sledování, do tohoto monitorování, aby nebyly udělány chyby, ke kterým v minulosti došlo. Máme celou řadu studií, které zadal i Evropský parlament, eh, například eh, dopad krize na základní práva v členských státech Evropské unie. A velmi často zásahy do kulturního odvětví velmi často ty strukturální reformy fungovaly v některých odvětvích, ale v jiných, jako je třeba vzdělávání, tak tam ty strukturální reformy vytvořili nebezpečné limity, omezili tím dostupnost eh, vzdělávání pro jisté sociální vrstvy. To je tedy ve stručnosti náplň tohoto stanoviska. Načasování je takové, jak říkala předsedkyně. A já jsem zvědav na vaše názory a na vaše podněty, na které určitě odpovím. Předsedkyně, děkuji za tento úvod. A slovo má kolega Nekov. Rád bych poděkoval naší, našemu zpravodaji. A jsem velmi rád, že se zde hovoří o programu na podporu strukturálních reform až do roku 2020. V mnoha členských státech totiž po krizi dochází jen k velmi malému růstu a strukturální reformy jsou zásadní pro sociální soudržnost nejen v legislativní oblasti. Já děkuji zpravodaji za to, že zde předkládá konkrétní návrhy. Já sám bych rád zmínil několik bodů. Za prvé, tento návrh je z rozpočtového hlediska neutrální. Financování by tedy nemělo pocházet eh, z politiky soudržnosti. Za druhé, realizace tohoto programu musí být eh, sledována musí být prováděn roční monitoring, eh, pokud jde o jej, jeho efektivitu. Za třetí, Je třeba zaměřit se na rozvoj schopností a dovedností především u mladých lidí, zároveň také třeba rozvíjet jejich kritického ducha. Členské státy mohou také požádat o pomoc v oblasti školství a vzdělávání. Samozřejmě ten princip je dobrovolný a členské státy rozhodnou, zda tuto pomoc budou či nebudou požadovat. specifická doporučení musí být součástí tohoto programu. Tento program musí být otevřen místním a regionálním orgánům. Podporuji také návrh hospodářského a sociálního výboru podle článku 5, aby se do toho zahrnuli i jiné problémy, jako je boj proti chudobě, komunikace, komunikační nástroje a tak dále. <clears throat> Takže já bych zdůraznil tyto body. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jsou zde další přihlášky. Kolega Maragal. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně. Poté, co jsem si vyslechl pana Maltézeho, mohu říci, že souhlasím s tím základem, který zde tedy předestřel a také s tím, co nám navrhuje ve svém stanovisku. Rád bych však upozornil na věc, která je zde implicitní a měli bychom ji explicitovat. Koncept strukturálních reform na základě zkušeností z minulých let se stal jakousi mantrou, si automatickým řešením. Čeká se, že zde bude univerzální výsledek, efektivní. Nicméně zkušenosti nám ukazují, že tomu velmi často tak není. Často ta politika naopak byla kontraproduktivní když zavádění těchto programů podpory na strukturální reformy vychází z minulých politik, tak je jasné, že zde hrozí riziko, že se politika soudržnosti a politika ekonomické zprávy trošku propojí. A směšovat obě dvě tyto složky nás eh, podle mě dovede do mnohem složitější situace, než v jaké současné době jsme. Cílem politiky soudržnosti musí být a je omezovat rozdíly. Zatímco politika hospodářské zprávy musí zamezit nerovnováze na celoevropské úrovni. Když nebudeme dodržovat opatření a budeme naopak používat prostředky pro obě dvě tyto politiky, tak je to podle mého hlediska, podle mého názoru velmi rizikové. I z hlediska účelu Fondu soudržnosti. Souhlasím také s tím, co tady pan Maltéze říkal ohledně propojení, vzdělávání s kulturou a tak dále. Tyto nástroje podpory by neměly být brány jako něco automatického. Neměli bychom je vnucovat ten členským státům. Naopak bychom se měli zeptat, co dělají proto, aby podpořili kulturu, podpořili vzdělávání. V žádném případě ty prostředky nesmějí být brány z fondu soudržnosti, kde už mají svůj účel. Rozhodně nemohou být směřovány k účelům, které souvisí s ekonomickou zprávou. Dále se zde čím dál častěji objevují hlasy, které hovoří o tom, že by se vyprávnil evropský rozpočet eh, v tom smyslu, že by se jeho část přeměnila na finanční nástroje. A já si myslím, že to tež platí pro ten Junckerův eh, fond eh, pro strategické investice že zde budou nejasnosti. Stejně tak bychom mohli hovořit eh, o tom, že místo toho, abychom se zaměřovali na sankce pro ty, kteří se chovají špatně, že bychom se naopak zaměřili na ty, kterým se daří, kteří se eh, chovají dobře a jít touto cestou, abychom omezili rozdíly, které v Evropské unii existují. Doufám, že naše pozměňovací návrhy budou pro pana Maltézeho přijatelné a doufám, že náš výbor vypracuje stanovisko, které bude mít vliv na konečnou zprávu výboru REGI, které je za toto téma zodpovědné. Děkuji Luigi Morgano. Už kolega Nekov a jako stínový zpravodaj předestřel naše stanovisko. Já chci využít této příležitosti k tomu, abych řekl, že souhlasím s tím, na co zde upozorňoval Curcio Maltese. Připomínám právo na vzdělávání a také na účely vzdělávání a školství. Takže v pozměňovacích návrzích bychom velmi rádi připomněli tento koncept, který se velmi často trošičku zapomíná. Hovoří se zde milně, nebo podle našeho názoru milně o výdajích místo, aby se hovořilo o investicích. Takže to chceme zdůraznit. Představa, že by se ještě více omezovali prostředky, které už teď jsou poměrně malé, tak to je samozřejmě nepředstavitelné. To znamená, že tyto prostředky by měly být vyňaty z finanční dotace programu. To je zcela zásadní otázka, která zde byla velmi správně připomenuta. A je třeba zapojit občanskou společnost, a sociální partnery, protože je to věc, která se týká podle mě příliš eh, jednostraného eh, výkladu a to si myslíme, že je obsaženo, nebo bude obsaženo v pozměňovacím návrhu k bodu 10. Děkuji. Ještě nějaké další vystoupení? Kolega Adinolfi, kolegyně Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych ráda poděkovala kolegovi Maltéze za návrh stanoviska. Je to velmi důležité a já to opakuji pokaždé, když k tomu mám příležitost eh, uznat vzdělávání jako základní právo. Já souhlasím s tím, co zde říkali mý předřečníci. Souhlasím také s kolegou Malteze v tom, prostě jednoznačně říká, že programy komise, které měly vést k přizpůsobení, velmi často omezily prostředky na školství, vzdělávání a kulturu a to si myslím, že je velký problém. Jak zde bylo řečeno, nejedná se o výdaje, jedná se o investice. A znovu zde vidíme, jak ta finanční, v úvozovkách finanční část je krátkozraká, pokud jde o vzdělávací a školící programy. Tyto programy, toto financování, tato opatření, která přijala Evropská komise, to vše vedlo k velkým eh, úsporným krokům v celé řadě členských států například eh, Řecko a Kypr. Tam po letech úsporných opatření jsme měli zcela děsivé výsledky. Postižení byli opravdu lidé takovou měrou, především tedy mladí a děti, že nevím, jestli se z toho ještě zpamatují. Já si myslím, že výchozím bodem by mělo být, že jsou zde tedy základní práva, která Evropská Unie musí jednoznačně chránit. My zde v tomto případě hovoříme o právu na vzdělávání, ale jsou zde i jiná práva, právo na zdraví a tak dále, to vše by nemělo být eh, zapomenuto. Doufám, že tedy budu pracovat s dalšími kolegy a že podáme pozměňovací návrhy. Děkuji ještě jednou zpravodaj. Já děkuji a pokud nejsou žádné další dotazy, tak bych ráda řekla, že i já si myslím, že by bylo velmi důležité strukturální fondy a Evropský Fond pro strategické investice koncipovat eh, tak, že z toho prostředky nebudou výjímány. My jsme vždycky říkali, že to bude vnímáno jako investice, vždycky jsme říkali, že tyto prostředky musí být tedy vyňaty z rozpočtu, z toho výpočtu ty prostředky na kulturní inovaci a tak dále. To musí být považováno za investici, to znamená, že je třeba to odečíst, odečíst od úrovně nákladů a výdajů. Zajímavý je také pozměňovací návrh, který se týká přístupu ke kultuře. Nezná se tedy pouze o vzdělávání, ale také o kulturu. Jak říkal kolega Maragal, možná bychom mohli požadovat i něco více. Možná bychom mohli EFSI, komisi a Evropskou investiční banku vyzvat k tomu, aby podporovali ty evropské platformy na podporu školství, vzdělávání, kultury a tvůrčích umění. To je věc, o které se diskutuje, ale je to pořád jen velmi nejasné. Šlo by o to, nasměrovat investice tak, aby se podporovaly ty tradičně slabší sektory, které bývají často omezovány, ořezávány. Já vím, že se to bude řešit ve fázi pozměňovacích návrhů, ale je to jen takový nápad. Pokud by s tím zpravody souhlasili, mohli bychom to ještě dopracovat. Děkuji, to je podle mě skvělá věc, skvělý návrh. My se o to pokusíme co nejrychleji. Chci vám poděkovat, je to neodborná diskuse o tématu, laická diskuse o tématu, která velmi často, která velmi často rozděluje lidi. Je to velmi často spojováno s různými ideologiemi. Já jsem se to snažil zaměřit eh, na pragmatické otázky. Strukturální reformy to je technický nástroj, který je k dispozici členským státům. Musíme vyhodnotit, kde fungují, kde nefungují. Zkušenost eh, z oblasti strukturálních reform nám říká, že v zemích Jižní Evropy, kde tyto reformy byly provedeny, tak jak jsou uváděny v dokumentu, tam se hovoří především o Řecku a Kypru. Zásah do oblasti školství a kultury nefungoval, protože to byl zásah, který se zaměřoval především na škrty. provést škrty ve veřejné správě, to může být zajímavé. Některé země mají třeba dobré návrhy ze strany institucí, kde je možno působit na nevýrobní výdaje. Ale když hovoříme o vzdělávání, tak je velmi nebezpečné hodnotit to na ekonomickém základě. Může to být eh, i škodlivé. Je to zcela milný princip. Eh, vzdělávání to je právo, na to bychom neměli nikdy zapomínat, ale je to chybné také z ekonomického hlediska, protože v zemích, jako je Řecko a Kypr, ale mohl bych eh, citovat i třeba Itálii nebo Španělsko, kde v posledních letech kvůli krizi a kvůli veřejnému dluhu se vzdělávání omezilo. To znamená, že se tím zredukuje investiční nástroj, důležitý investiční nástroj v zemích Jižní Evropy by to znamenalo zablokovat sociální mobilitu. To znamená jednu z hlavních pák bohatství, produkce, kreativity. A to se bohužel stalo. A my si musíme uvědomit, jak ty politiky fungovaly. Musíme se ve vzdělávání a školství řídit jinými kritérii jinými liniemi. A potom, pokud jde o finanční dotaci, tak já si myslím, že tady všichni víme, jak je důležité investovat, eh, naopak navyšovat eh, prostředky a ne je investovat naopak do jiných zdrojů, do jiných programů. Děkuji. Děkuji. Připomínám všem, že deadline pro předkládání pozměňovacích návrhů je, říkala jsem to před chvílí, 29. června v 17.30. Děkuji kolegovi Maltézemu a teď, teď je to všechno. Jenom vám řeknu, že se zítra sejdeme přesně v 9 hodin. Máme zítra bohatý program a teď zahájíme schůzi koordinátorů. Vzhledem k tomu, že máme také lehký předstih, tak ještě připomenu, že zítra začneme rovnou hlasovat, tak prosím přijďte včas. Koordinátory poprosím eh, o pěti, šestiminutovou eh, přestávku, aby všichni, kteří sem nepatří, mohli opustit sál. Já vám děkuji za přítomnost a prosím koordinátory, aby zůstali na další schůzi.